Nyní eh, má eh, slovo za skupinu ID Aurelia Beně na dvě minuty. Prosím, máte slovo, paní Beně. Vážení kolegové, COP15, eh, konference, která se bude konat v říjnu, by měla stanovit cíle na příští desetiletí v oblasti biodiverzity. Musíme si uvědomit, že to souvisí s klimatickými změnami, s, také s aktivitou člověka a právě než abychom eh, jednali v té daňové oblasti, tak bychom eh, si měli uvědomit, že to jsou naše politiky, které to způsobují. Ani náš ekonomický model, ani volný obchod, ani potřeba chránit interní a externí hranice v Evropské unii eh, nepředstavují prioritu. Musíme chránit náš způsob života a spotřeby, naše individuální eh, život se musí eh, změnit v důsledku této dominující technologie. Musíme jednat proti vyhý, eh, vyhynutí celých druhů. Situace na polu a v Austrálii nám to neustále připomíná. Jsme tím ohroženi i my, nečištěním ovzduší, vody, půdy. Eh, logikou zisku, eh, na ekonomické návratnosti. Eh, ale vinit to občany, kteří potřebují svá auta pro to, aby mohli pracovat a přitom zapomínat námořní dopravu, která způsobuje mnohem více emisí a tam se nestavují žádné povinnosti snižovat, je stejně tak je to dovoz nekvalitního zboží z druhého konce světa a také eh, používání pesticidů. Eh, říkáte, že musíme chránit biodiverzitu, ale eh, neměli bychom omezovat svobodu jednotlivce. Nemáme žádnou záruku například o tom, jak je osud dobytka. Greenwashing, tedy ekologická ideologie, potom vede k tomu, že z toho lidé mají pocit viny. Děkuji vám, paní, a nyní jménem skupiny EKR na slovo pan Vondra na minutu a půl. Yeah, thank you, Chairman. I sing. Děkuji. Já si myslím, že ochrana biodiverzity je klíčová. A i tato debata přichází právě včas, protože i Světové ekonomické fórum eh, vydalo zprávu o strašném eh, úbytku biodiverzitu v celém světě. Problém je, že k tomu úbytku nedochází až tolik v Evropě jako mimo Evropu. A ty dokumenty, které se připravují zde v, to, v, tom, v této budově, nad rámec některých důležitých doporučení, jakožto například chránit habitaty, stanoviště, tedy eh, vody, revitalizace lesů, tak bohužel jsou také tyto projekty, tyto dokumenty plné různý, různých regulačních socialistických opatření, které v konečném důsledku by možná nebyly tak užitečné a které by dokonce naopak mohly přinést hodně škody jako příklad jsou tu ti takzvaní eh, masožravci, lev, eh, tygr a vlk. Lev a tygr, protože žijí v méně rozvinutých zemích, ti mají problémy. Ale vlk v našich eh, zemích, třeba v Evropě, ten je chráněn, může rozšiřovat klidně svá, své počty a svá stanoviště takže kvůli těm krokům je důležité zajistit, aby nepřinesli více škody než užitku. E Nyní za skupinu GUE má slovo pan Modik. Na minutu a půl, prosím. Děkuji vám. Rozmanitost druhů je cena sama o sobě, hodnota sama o sobě, ale eh, souvisí to eh, silně také se změnami klimatu. Eh, je třeba, abychom byli odolnější vůči změnám klimatu, ale nacházíme se v nouzové situaci, protože druhy, počet druhů se stále snižuje. Evropská unie musí tedy učinit svá opatření pro zachování mm, druhů. abychom zamezili mizení jednotlivých druhů a jejich vyhnutí, eh, musíme se snažit ve všech oblastech, v lesnictví, v zemědělství, v rybolobu, Eh, eh, musíme eh, rozmanitost biologickou chránit také v našich dohodách. Je třeba přejít například k biologickému zemědělství. 25 všech druhů žijí v lesích. A podle toho, jak s lesy nakládáme, podle toho jsou tyto druhy chráněny. ale neděje se to jenom v lesích. Když nějaký druh zemře, vymizí, je příliš pozdě a k tomu dochází v rekordní rychlosti. Je třeba, abychom měli právně závazné cíle a je třeba, aby existovaly taková ochrana zóna, ochranné krajinné oblasti a abychom systém do roku 2030 daleko silněji chránili. Paní Evy, na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Toto usnesení eh, představuje velmi jasně, jak naléhavá je situace. A eh, všichni eh, vidíme, že globální příroda čelí bezprecedentnímu urychlování klimatických změn, ubývání druhů, kterých je několik milionů. I eh, povětrnostní jevy, které jsou velmi extrémní povahy, mají ničivý dopad na eh, biodiverzitu. Myslím, že už vědci potvrdili, že se jedná o celý trend, který eh, může mít, může ohrozit samou existenci lidského druhu. Musíme tedy přistoupit k opatřením, která budou udržitelná v oblasti zemědělství, potravinářství, lidského zdraví. A minimum, které eh, může udělat současná Evropská komise do té konference COP15 v Číně eh, v říjnu, eh, je překonat tu logiku, tu předchozí teorii dobrovolných cílů. cíle musí být od teďka právně závazné, tak abychom mohli ochránit ekosystém. Děkuji, vážená kolegyně, také za to, že jste dodržela řečnickou dobu a nyní dávám slovo panu Lízemu na jednu minutu. Prosím, máte slovo. Není, nevidím ho tady v sále. Možná se ještě eh, vrátí, takže předáme slovo dalšímu řečníkovi, paní Guteland, na minutu a půl. Tak, herr talman. Utrotningen av djur och växter... Děkuji. mizení druhů nabírá na rychlosti a čelíme obrovské ekologické krizi. Milion, to je nepředstavitelné množství druhů, je ohroženo vyhynutím. Víme, že přesně to se stalo dinosaurům a může to mít naprosto ničivé účinky na nás. Třeba včely. Co se stane s produkcí jídla, když nebudou včely? Jak eh, se uživíme na této planetě? Zároveň jsme tu svědky eh, rozsáhlého využívání pesticidů v zemědělství. Přitom víme, že je to jedna z příčin celé té krize. Musíme omezit počet používaných a množství používaných uh, pesticidů. Víme, že hormonální disruptory škodí celému ekosystému i lidem. A jsou celou dobu v našem prostředí. I děti eh, to zakouší, tyto negativní účinky. Takže proto musíme stanovit ambiciozní cíle na omezení těchto pesticidů. Priority naší skupiny jsou jasné. Já jsem ráda, že tu máme tento cíl, závazné cíle na ochranu biodiverzity. Děkuji a děkuji také vašemu průvodci, které, tě, které sedí vedle vás a teď má slovo pan Kamfa. Euh, děkuji, eh, Dobrý večer, pane komisaři. Dnes tady diskutujeme o vaší strategii v oblasti biodiverzity v Evropě, cíle do roku 2030, ale evropská strategie v této oblasti již eh, byla do roku 2020 a naprosto selhala. Žádný z těch cílů, který měl chránit přírodu v tomto období, nebyl dodržen. A pokud tedy na konci února sem přijdete s eh, nějakou eh, velkou, krásnou strategií, ale která nebude obsahovat žádný konkrétní legislativní eh, prvek, který by vedl ke skutečné změně situaci, tak to bude sice hezké, ale naprosto zbytečné. Musíme si uvědomit, že 30 celého evropského území by mělo být chráněno, aby příroda mohla čelit dopadům lidské činnosti. Měli eh, bychom přijmout závazné cíle v omezování například pesticidů v Evropě a bylo by dobře, abyste sem opět přišel s nějakou metodou, jak hodnotit dopad eh, pesticidů na včely. Už několik měsíců eh, to po vás parlament požaduje a pořád jste s žádným návrhem nepřišel. Jde také ochranu přírody mimo Evropu. My na evropském kontinentě jsme Eh, vytváříme velký dopad i na zbývající eh, kontinenty, například na tropické pralesy a proto by bylo dobře přijít s nějakým plánem, jak zpomalit eh, úbytek tropických pralesů. Pokud s něčím takovým konkrétně nepřijdete, tak to je na nic, pane komisaři. Děkuji a nyní má slovo pan Tusa na jednu minutu. Paní Tusa. Děkuji. 75 eh, toho pros, eh, druhů jsou ohrožené vyhnutím. A budoucnost eh, lidstva je tak v sázce, tím, že se ničí lesy těmi obrovskými nadárodními firmami, jenom proto, aby mohli těžit například tropu a tak dále. A proto je naprostým imperativem, která musí být důležitější než národní logika, tento trend zarazit. Nemůžeme ničit e, přírodu a využívat ji tímto způsobem, jako kdyby byla nekonečná. Má, je tu e, společná, společný e, majetek celé země, který musíme chránit. Musíme dát přírodě právní statut, abychom chránili vše, co je živé. Příští roky budou důležité pro přežití planety. Pokud chceme, aby COP15 nebyl stejným selháním jako eh, COP25, musíme se vynesnažit eh, ukončit používání různých ekocidních látek. Děkuji a nyní má slovo pan Limer na dvě minuty, prosím. Vážené, vážení kolegové, kdo z nás by si to nepřál? Čistý vzduch, čisté vody, ochranu domácí flory a fauny. U toho jsem taky, když se to bude dělat rozumně, za jasných rámcových podmínek, ale pro mě je člověk součástí našeho ekosystému, zatímco u eh, jiných požadavků, eh, takzvaných zelených, eh, jsem na pochybách, protože oni stejně vědí všechno lepší. Ochrana životního prostředí byla včera. Dnes se svatouškovsky hovoří o klimatu s fatálními důsledky pro ochranu životního prostředí. Stálo se z toho klima náboženství celou, eh, celá řada lesních oblastí padá tomuto boji proti klimatickým změnám za oběť. To je politování hodné, dochází tady k těžbě dřeva, ale přesto se tady žádá lepší certifikace produktů. No to bych se tedy zasmála. Tady si stěžujeme na znevýhodnění pobřežních oblastí. Green Deal tady něco káže o ochraně moří v souvislosti s offshore průmyslem a ti, kteří eh, eh, prostě mají například solární energie, no tak ty teď chtějí ochraňovat pesticidy a vůbec jim nevadí, když se mají používat baterie obsahující vysoce toxické baterie vyráběné v Číně. A potom se tady hovoří o zatěžování biorozmanitosti. Ráda bych vám tady připomněla, že evoluce je změnou biosféry. Tomu tak bylo vždy. Ale když tady budeme takto Mm, prázdně plkat, pak uděláme kozla zahradníkem, ale já to každopádně neučiním. Děkuji, eh, kolegyně. Je na vás eh, modrá karta, přijímáte ji? Kolegyně eh, Limer, je na vás modrá karta, přijímáte ji? Od pana Mece. Bylo to zamítnuto. A nyní dávám slovo panu eh, Bomparovi na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Poslední zpráva mezivládní platformy o biodiverzitě je velmi varující. Více než milion eh, rostlinných a živočišných druhů je ohrožen a hrozí mu eh, vyhnutí. Je to masové vymírání druhů, které nám hrozí. Eh, cíle, které byly eh, schváleny v roce 2010, nejsou dodrženy, takže eh, bude klíčová ta příští konference COP15. Aby byla důvěryhodná, tak musí Evropská unie přijmout závazné cíle, musí do toho zapojit celou, celé mezinárodní společenství, jednak v oblasti pesticidů. Podle vědeckých údajů intenzivní zemědělství je jedním z hlavních důvodů masivní ztráty biodiverzity, požívání pesticidů, zejména glyfosátu, je velmi nebezpečné a parlament by nyní měl rozhodnout o jeho zákazu a to, co nejdříve, tak, aby mohly vzniknout nebo být vyráběny alternativy. Dále jde o GMO, které jsou používány proto, aby pesticidy mohly být používány. My jsme v roce 2001 zakázali tehdejší techniky, ale velké průmyslové firmy chtějí obejít naši regulaci, eh, uvádějí na trh nové GMO, do životního prostředí a je potřeba, abychom tomu zabránili a vyhlásili zákaz těchto eh, technologií. Děkuji eh, a nyní má slovo paní Mamery za nezlazené na minutu a půl. Thank you, chair. Well, the... Děkuji. Nadcházející konference o biodiverzitě má eh, vytvořit společnou budoucnost pro celý život na světě. A postoj Evropské unie je jenom o tom furt brát, brát, brát. Podívejte se na obrovské eh, množství biodiverzity, které eh, zabíjí například holanděné elektrickým rybolovem, což je metoda, kterou zakázali Číněné, protože byla příliš účinná. A eh, nebo ty obrovské lodě v průlivu Lamanč, které loví ryby i se vším ostatním, co tam je. A e, přitom se to týká například i inteligentních e, delfínů. Tyto e, travelery ničí pobřeží například na východní Africe a vyloví tam všechno a ničí, takže v obětí chudých lidí. Takže to je jeden z příkladů, kdy zisk má přednost před biodiverzitou, dokud Evropská unie nezastaví tyto postupy. Každopádně nemají žádné právo tady eh, někoho poučovat. Důležitější jsou činy a, ne slova. A lidé sledují. Thank you very much. Grazie mille. Děkuji vám a nyní má slovo pan Denc na minutu. Vážený pane předsedo, pane komisaři, vážené kolegyně, kolegyně, biorozmanitost a ochrana klimatu musí jít ruku v ruce. Když jsme v Paříži stanovili ambiciozní cíle, v Paříži je třeba, abychom měli také ambiciozní plán pro zachování biorozmanitosti. Musíme vyslat silný signál v komunu. A proto je třeba zasazovat se o biologické zvědělství a lesnictví, protože ty přispívají k zachování ekosystému a flory a fauny a mohou stlumit negativní dopady na biodiverzitu. Když budou realizována veškerá opatření na národní, evropské a mezinárodní úrovni, prostřednictvím regulace, například když budeme chránit do roku 2030 30 živočišných druhů, je to dobré. A já eh, bych se chtěl zasadit o to, abychom ale tady vzali v potaz také studie dopadu při veškerých našich plánech. Pan Ronaj na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Tragikus eseményeket, hogy milyen veszteségeket szenvedett el a bolygónk az ausztráliai tűzvész kapcsán. Dochází k tragickým eh, případům. Všichni jsme viděli obrázky z australské buše. Hovoří se o lidských obětech, to je samozřejmě eh, velká tragédie, ale současně s tím přišla o život eh, miliarda zvířat ale i e, e, vegetace. Je to obrovská e, katastrofa a i ten kous z toho se šíří po celé země. Kouli na Novém Zélandu mají černý sníh. I naše klima tím bude ovlivněno tímto požárem australské buše. Je to varovné znamení pro nás, že když dochází k těmto katastrofám kdekoliv na světě, tak i my tady v Evropě to pocítíme. Austrálii také vymírají živočišné rostlinné druhy. Naším úkolem chránit, udržet eh, biologickou rozmanitost, je to eh, velká hodnota sama o sobě. Děkuji vám, eh, kolego, a nyní má slovo paní Štefanu to na jednu minutu. Já obvykle hovořím o lesech v parlamentu, ale dnes budu mluvit o městech, protože 68% do roku 2050 lidí budou bydlet eh, ve městech. A víme, že eh, budou růst vedra, že budou daleko větší variace ve srážek. A bude větší míra znečištění, jak to cítíme například v Bukurešti. Jaké jsou řešení? Například takzvané městské lesy, nebo určité zelené pásy, nebo zelené střechy. Inteligentní město musí být také udržitelné město, protože musíme mít přírodní ekosystémy s koridorami, aby se těmi koridory mohly šířit, eh, mohlo šířit osivo a rostliny dál, eh, dále eh, parky, zahrady. To všechno může vytvářet další prostory pro přírodu a občanu, občany města musí být integrovány do přírody, ne obráceně. Příroda je součástí našeho života. Není to jen nějaká prázdninová destinace. Děkuji. Mulțumesc, domnul Stefanuc. Děkuji, pane Štefanuc. E Děkuji a teď má slovo pan Hojzling na minutu. Prosím. Nacházíme se uprostřed šestého vymírání způsobeného tentokrát lidmi. Ohrožujeme jeden milion druhů a je nejvyšší čas něco udělat. Cíle jsou dobré, ale my i v Evropě si musíme stanovit cíle například při společné zemědělské politice. Zemědělství v Evropě svým intenzivním způsobem mm, v zemědělství přispívá k tomuto vymírání. Musíme snižovat pesticidy, ale musíme také snižovat používání dosíkatých hnojiv. Máme 20 milionů tun soji, které dovážíme, ale to musíme podpořit přece i v Evropě. Tady musíme něco dělat Eh, těch 30% ochranných pásem, to je dobré a těch 70% může zůstat eh, ponecháno mm, propadu. Je třeba, a to jsme dali v našem pozměňovacím návrhu, že opravdu nepotřebujeme tuto zabijáckou techniku. Vielen Dank, grazie mille, kolega. Děkuji mnohokrát a teď má slovo pan David na minutu

Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, tento parlament dnes hlasoval o zeleném dílu komise. V tomto návrhu komise slibuje, že se podívá na příslušnou zprávu a navrhuje také odpovídající opatření. Před týdnem byl zveřejněn článek, Eh, že za posledních 30 let moře se zahřála o 14 eh, stupňů více a eh, to souvisí s ohříváním naší planety. V posledních letech 3,6 miliard. Je to jako kdyby 3,6 miliard spadlo bomb Hirošimy. A naše usnesení dnes znamená, že žádáme komisi, aby z tohoto zeleného dílu byl také modrý díl. Prosím vás, pane komisaři, abyste skutečně konal na tom, aby to byl modrý díl, třeba abychom se starali o moře. Děkuji vám. Děkuji a teď má slovo pan Vícek na jednu minutu, prosím. Ochrana biodiverzity znamená ochrana podmínek pro život. Je to největší výzva, před kterou stojíme. Zachování biodiverzity je pro nás existenčně hm, zásadní, ale neuděláme proto dost. Naše činnost je právě příčinou největšího vymírání druhů v historii. Působíme to my tím, že eh, toho příliš eh, ničíme. A největší hm, podmínkou záchrany je ochrana těch ohrožených druhů. Musíme vyčlenit dostatečně velká území, kde nebudeme lovit, chytat ryby nebo kácet lesy nebo budovat nějakou infrastrukturu. Musíme vyčlenit území, kde bude mít příroda prostor a musíme toho vyčlenit řádově mnohem více než dosud. Jsem rád, že se v tom počítá v případě lesů a pralesů, ale úplně upřímně, tak jako navrhujeme tato pravidla, zapomínáme na domácí úkoly. Pralesy máme i tady v Evropě, ale špatně chráníme. Vyhubení druhu a kolaps biodiverzity se je nezvratný musíme zasáhnout, protože tady jde o život. Děkuji. Kolego, a teď dávám slovo panu Andrie na jednu minutu, prosím. Merci. Děkuji, pane předsedo. Já bych si dovolil se s vámi podělit o několik takových bodů. V podstatě po, za po, polovina korálu, polovina lesů byla vykácena. Milion, milion druhů může zmizet v příštím desetiletí. A víme, z jakých důvodů ničení přírodních stanovišť, které často způsobují lidé, nadměrné využívání zdrojů, klimatické změny a znečišťování. Všichni zodpovídáme za naše každodenní eh, chování a zvyky, ale také za tyto katastrofy, včetně nás, eh, našimi rozhodnutími. Jako rozhodnutí o eh, těm, těch obchodních dohodách se zeměmi na opačném konci světa, které jsou vedeny spíš okamžitým ziskem, ne ochranou životního prostředí našich ekosystémů. Pokud se budeme chovat, jako kdybychom byli jediným druhem na Zemi, tak skončíme tím, že budeme posledním druhem před naším vlastním zničením. Jsme jenom jedním z mnoha prvků a pokud nezachováme biodiverzitu, tak nepřežijeme. Je to prostě tak jednoduché, tak prosté. Děkuji a teď eh, pan, paní Joveva. Hvala, predsedujoči. Ochránění živlění na zemi je odvisno od eko... Děkuji, pane předsedo. Ochrana života na zemi souvisí s ochranou ekosystému a ty potom vedou k udržení jednotlivých druhů, ale již dlouhá léta jsme eh, svědky ničení a vyhý, vymírání mnoha druhů důvodu používání pesticidů v zemědělství například. A půda je čím dál chudší, ale biologická rozmanitost eh, je základem celé naší společnosti a našeho hospodářství. Poslední hodnocení dopadů strategie pro ochranu eh, biologické rozmanitosti Evropské unie nám nedává příliš naděje, ale máme ještě trochu času na to, abychom tento trend zvrátili. Komise by měla vytvořit eh, úspěšnou strategii. Musíme si uvědomit, že něco takového možné je a eh, závisí na tom udržení naší společnosti. Děkuji kolegyně a teď má slovo pan, paní Mec. Nacházíme se nejenom v klimatické nouzi, ale v také nouzi biorozmanitosti. Už jste si všimli toho, že na Zemi je stále větší ticho, že zmlkli ptáci a že mizí hmyz. To znamená, že osmé vymírání už začalo, my pořád klidně pokračujeme, business as usual na účet příštích delegací. Země potřebovala miliony let na to, aby rozvinula nejrozmanitější druhy. A my lidé budeme potřebovat jenom několik desetiletí, abychom je všechny zničili, ale přitom přesně víme, co máme dělat. Jasné cíle k redukci pesticidů, žádný dovoz geneticky manipulovaných rostlin, žádné monokultury. Je třeba rozšířit krajinné a ochranná pásma je třeba chránit všechny ekosystémy. Bez ochrany a bez obnovy eh, druhů neexistuje pro člověka žádná budoucnost. Děkuji vám. Děkuji kolegyně a nyní má slovo pan Volis na jednu minutu. Pane uh, Irish National Parks and... Irský, uh, Irská služba na podporu uh, parků a přírody svádí úpadek a úbytek opilovačů na zemědělství, monokultury, velké eh, farmy, to všechno snižuje eh, úroveň biodiverzity. A popisuje se tu politika jirské vlády její naprosto ignorování biodiverzity. A to bylo dokonce rozšířeno. Irská vláda a Evropská unie i nadále odměňují intenzivní zemědělství na úkor přírodních farem s vysokou hodnotou. A e, to, to je na úkor základních principů biodiverzity. Potřebujeme právně závazné cíle na globální i evropské úrovně. Potřebujeme dostatečné financování v příštím víceletém finančním rámci. Potřebujeme také posílení e, zákonu na ochranu přírody. Musíme se o přírodu starat, jinak se věci ještě více zhorší. Děkuji vám, kolego. Nyní má slovo pan Buda na jednu minutu. Pane předsedo, děkuji. Biodiverzita představuje určitý koncept, eh, který skrnuje základní hodnoty lidského života. Zároveň z toho plynou, plyne přínos nejenom pro nás, ale pro budoucí generace je to eh, eh, a jsou tu velmi vážné dopady z dlouhodobého hlediska. Klimatické změny představují destruktivní prvek a eh, Evropský Green Deal může být nástrojem, prostřednictvím něhož členské státy budou moci mimo jiné chránit i biodiverzitu. Členské státy musí chápat, že tohle si vyžádá potřebné finance na dosažení těchto cílů. Zemědělství eh, musí být partnerem v této bitvě na zachování biodiverzity. Zemědělci musí být finančně podporováni tak, aby jejich postupy byly v souladu s ochranou životního prostředí, protože s málo penězmi toho moc, si toho moc nepočnou. Obnova biodiverzity musí být dostatečně finančně podpořena. Děkuji, pane Buda. Děkuji a nyní má slovo pan Vauden na jednu minutu. Paní Vauden. Děkuji. Je jedno, kde tady v tomto sále sedíme nebo eh, koho volíme, jakou máme barvu pleti nebo jakým jazykem hovoříme. Biodiverzita, kterou jsme zdědili, je velmi cenný zdroj, který eh, máme všichni dohromady a který musíme chránit pro naše děti a pro naše vnuky. Eh, katastrofické požáry v Austrálii, které vedly k eh, smrti mnoha milionů živočichů, by nám měly sloužit jako obrovské varování musíme stanovit konkrétní závazné cíle na ochranu přírody, na snížení emisí uhlíku a vyhlásit také klimatickou eh, nouzi. Eh, ty cíle, které byly stanoveny do roku 2020, eh, rozhodně splněny nebudou. Pojďme to zlepšit těmi cíly do roku 2030. Já tady vystupuji naposledy a chci mm, na vás apelovat, pane komisaři a kolegové. Buďte vášniví, postavte se těm ropným eh, magnátům a oligarchům. Máme jenom jednu planetu. Já už tady nebudu a tady za to bojovat nemůžu, ale vy byste to tak eh, eh, dělat měli. Děkuji vám, paní kolegyně, a teď má slovo paní O'Sullivan na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Konference COP15 v Číně je eh, něco podobného pařížské dohodě. Myslím, že lidé se konečně začínají uvědomovat krizi, ve které se nacházíme, ale musíme si také uvědomit, že krize biodiverzity a krize klimatu jsou propojené jevy. Jako hm, pedagožka vždycky používám příklady pro vysvětlování. Pokud nebudeme chránit biodiverzitu, tak přijde doba, kdy děti nebudou vědět, co to je eh, si utrhnout eh, volně eh, rostoucí květinu. Nebudou znát i jiné druhy a teď je nejvyšší čas, jak zastavit to neustále ničení ekosystému a vymírání druhů. Tento proces musí řešit také model zemědělství a rybolovu. Dnes jsme hlasovali usnesení o Evropské zelené dohodě, to je pravděpodobně nejambicioznější eh, environmentální politika, kterou Evropská unie kdy měla, ale víme, že se zatím nedělá dost pro to, abychom reformovali zemědělství a rybolov. Musíme se na to připravit a musíme konečně začít jednat. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Kanev na jednu minutu. Ochrana a zachovávání biorozmanitosti není zásadní jenom pro ochranu potravy, paliv a medicíny lékařských prostředků, ale také pro trvale udržitelné rodinné podniky. Musíme spojit biorozmanitost a ochranu klimatu, musíme z toho udělat součást dlouhodobého i hospodářského vývoje je třeba zaručit splnění těchto cílů pro zachování biorozmanitosti i na úrovni Evropské unie. I v mé země, Bulharsku, Natura 2000 znamenala mechanismy, které bohužel v mé vlasti nebyly implementovány ani v oblasti energie, dopravy, ochrany lesů a zemědělství. Nedávné chyby například s budováním dálnice, Případ eh, Národního parku v Pírka je jenom jeden ze všech těch problémů. Potřebujeme silné příklady, abychom mohli ukázat, že existuje politická vůle pro dosažení těchto evropských cílů a pro provádění monitoringu a kontroly evropských politik. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego. A teď má slovo pan Karleskan na minutu. Prosím pěkně. Děkuji vám, pane předsedo, drazí kolegové a kolegyně chvíli zhlížíme za našimi zraky k Austrálii, ale podívejme se eh, trošku blíže, podívejme se eh, na hladiny vod, na ty korálové bariéry, které vlastně také v úvozovkách hoří v důsledku znečištění a plastů a všech těchto prvků, které ničí tyto korálové útesy. A eh, globálně dvě třetiny, dvě třetiny mořského prostředí bylo výrazně změněno lidskou činností. Ale pod vodou si toho nevšímáme. Takže se podívejme trochu víc blízka. Mějme eh, ambiciozní cíle. 30% eh, například eh, ochrany tohoto mořského prostředí, protože eh, oceán je jakási houba, která eh, nasává znečištění, ale tato houba začíná být vyčerpaná. A takže eh, z moře musí být nyní naše priorita. Všechny strany musí uznat oceán jako společné eh, dědictví lidstva. Děkuji. A nyní dostává slovo pan Paulus na minutu. Prosím. Presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, dámy a pánové, já jsem teď něco přinesla sebou. To je zpráva ekologie v Evropě. Zmapování situace lze to také najít online ve všech evropských jazycích. A zde jsou zhromážděny údaje posledních pěti let. Eh, udělala to Evropská agentura odpovědná za ochranu životního prostředí a hned vám mohu říci, nevypadá to dobře. Zejména zneklidňující je, že počet druhů se snižuje, určité druhy vydáme už jenom velice zřídka. Zásadní poselství této zprávy je, že musíme konečně přestat s tím, abychom mm, eh, biorozmanitost a ochranu druhů oddělovali od jiných politik, když dáme miliardy do hospodářství, které ničí přírodu proto, bych ráda, abychom schválili silné usnesení v našem parlamentu a aby se to odrazilo i v rozpravách o společné zemědělské politice. Tyto prostředky potřebujeme, abychom zlepšili stav životního prostředí v Evropě. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A nyní má slovo, slovo pan, paní Vádere. Děkuji. Mm, znám eh, spoustu druhů ptáků a děsí mě, že mnoho z nich zmizí, jako čápy a další. Každý den na celém světě asi 150 druhů ptáků, eh, hmyzu nebo rostlin eh, vyhyne v důsledku lidské činnosti. A já si myslím, že musíme hledat smysluplné řešení, což eh, musí být eh, například eh, zákaz pesticidů v zemědělství, musíme mít přestat používat GMO a musíme také usilovat o zlepšení zdraví živočichů a rostlin. Biologicky vyráběné potraviny jsou chutnější, zdravější a přináší to také ekonomické výhody, vzhledem k tomu, že ta světová poptávka po takových potravinách jenom poroste, takže bych čekala, že více podpoříme biologické zemědělství a že se to bude více financovat z evropského rozpočtu. Děkuji, vážná kolegyně, a nyní má slovo paní Rivazi. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Už deset let naše poznatky o vzájemné závislosti mezi faunou, florou a lidmi pokročilo. Ale ničení pokračuje e, obrovskou nevýdanou rychlostí. Milion druhů je ohroženo vyhynutím e, a podle skupiny mezinárodních vědců. A tudíž skutečně vstupujeme do e, klíčové doby, doby změn a to ohrožuje celou eh, budoucnost lidstva. Když hovořím o budoucnosti lidstva, tak tím mám na mysli to, že ztráta biodiverzity prostě ovlivňuje zejména domorodé obyvatelstvo a e, přitom ti hrají v tom klíčovou úlohu eh, v ochraně přírody. Ale má to dopady i na potravinovou eh, nezávislost, vrchovanost. a eh, proto musíme mít silnou pozici eh, v, v Kunmingu a musíme zachránit tyto organismy, musíme vyčistit oceány, znovu zasadit lesy a musíme mít zemědělství bez pesticidů a bez geneticky modifikovaných organismů. Děkuji Prosím vás, abyste nepřekračovali čas, protože eh, se prostě všichni stačí, stanou, chtějí dostat ke slovu. A teď kolega a remont na minutu. Vážený pane komisaři, vážený pane předsedo, já bych chtěl dát několik příkladů. 84 eh, rostlin závisí na opilováním. O 60 se snížil počet těchto opilovačů v minulých letech až do 15 miliard eur. Eh, jde přímo eh, na ničení opilovačů díky pěstování určitých plodin. Na to platí i pro včely. Je třeba chránit včely Eh, nejenom pro e- zachování ekologické rozvo- rovnováhy, ale také z ekonomických důvodů, eh, protože včelám ale nesvědčí pesticidy, zejména neonikotidy a stejně tak pěstování monokultur. Dnes dopoledne jsme tady odhlasovali Green Deal a já bych navrhl k pesticidům, aby rodinné podniky se podnikovaly více, protože rodinné podniky podporují eh, pestré zemědělství a v monokultury. Je třeba bránit se proti tomu, aby vymírala včely. Když umře včela, umře i člověk. A já bych tomu rád zabránil. E Děkuji a nyní má slovo pan Wiener na jednu minutu. Krásný dobrý den. Vážený pane komisaři, vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, hodně jsme si tu vyslechli o biorozmanitosti a já bych teď v té jedné minutě velice ráda opřela váš pohled na téma, na největší ekosystém, Eh, a to je ten hnůj, který máme pod nohama. To je půda, která by měla být posledním rájem a obsahuje a má mnoho mikrobionálních funkcí zachovávání vody, krmí celý svět, takže se domnívám, že je skutečně na čase, abychom hovořili o ochraně půdy a humusu, protože bez půdy nebude nic. Vidíme, co všechno se děje, co všechno půdě děláme za zlořády. Vidíme, že bakteriální život v půdě klesá. Onemocnění půdy souvisí s našimi vlastními nemocemi, protože největší ekosystém je půda. Už jsem vyčerpala tu minutu, ale chci vám dát ještě informaci. Prosím, chraňte půdu a tím pádem zdraví všech lidí. Děkuji. A nyní má slovo paní Spiraky. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, z údajů, které máme, je evidentní, že to je velmi naléhavá záležitost a že musíme mít závaznou politiku na ochranu biodiverzity. Viděli jsme všichni ty Eh, tragické obrázky z Amazonie a z Austrálie. A to by nám mělo pomoci se rozhodnout a přijmout eh, jasná opatření také eh, s ohledem na tuto konferenci COP15. Měli bychom vést celosvětové úsilí při stanovení závazných cílů, podobně jako byla pařížská dohoda. Musíme převzít svou část zodpovědnosti a musíme také Eh, na to vyčlenit prostředky v evropském rozpočtu a zajistit eh, příjem nebo dotace pro ty zemědělce, kteří hospodaří zodpovědně a neškodí životnímu prostředí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní má slovo pan Buchner na jednu minutu. Mnoho druhů eh, živočichů, rostlin a dalších organismů eh, je poškozováno masivním používáním chemikálí, ale také tím, že jim bereme čím dál tím více jejich prostoru. Další důvod vymírání druhů eh, často není vnímán, je to rádiové záření. Eh, výzkum ukázal, že toto záření například u včel nebo dalších druhů hmyzu jim eh, poškozuje orientaci. Takže sice vyletí se eh, svého domova, ale už se tam nedokáží vrátit. Kolikrát už páté generaci ty to druhy jsou neplodné a podobná pozorování byla učiněna i u dalších druhů. Pokud budeme dále budovat mobilní sítě, jak se plánuje, tak mnoho druhů živočichů a rostlin eh, z této planety zmizí. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Melo na jednu minutu. Evropská unie musí jednat. Velká část našeho území je ehm, na mořském pobřeží. Oceány absorbují až 20 emisí CO2 a představují eh, vlastně největšího producenta kyslíku a jsou klíčové pro dosažení pařížských cílů a posílení naší kapacity odolnosti vůči klimatickým změnám. Ale bohužel Eh, když se poškodí oceány, tak se o 14% sníží tato kapacita oceánů, jejich schopnost zachycovat CO2. Milionu druhů hrozí vyhubení, jsou tu ty obrovské ostrovy plastů, je prostě velik, velikosti Portugalska a, a eh, tudíž Oceány musí být zachráněny. Jedině tak zvítězíme v této bitvě. Děkuji mnohokrát. A teď má slovo kolega Líze, který mezi tím mezi nás dorazil, má slovo na minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Musíme celém světě, ale samozřejmě také v Evropské unii činit víc pro ochranu přírody a proto, až budeme zítra jako EPP hlasovat pro toto usnesení, já děkuji všem, kteří se na tom podíleli, především kolegyně Agnes ale rád bych varoval před tím, abychom hovořili o biorozmanitosti jenom v jednom směru. Potřebujeme více ochranných pásem, musíme vést také postupy při porušování pravidel, ale pojďme také popřemýšlet o lepším propojení, o to, aby i agrární reforma přinesla podněty pro lepší ochranu biorozmanitosti. A bohužel musím říct ještě jednu věc. Někdy se musíme pečlivě rozhodovat. Protože někdy je to tak, že evropské právo vlastně vede ke konfliktním situacím. Jsou tu konflikty s lidským zdravím, e, někdy musíme zvažovat různé parametry a nesmíme pořád jednoznačně uh, kritizovat zemědělce. To nás k cíli nedos- nedovede. Potřebujeme pracovat konstruktivně a ne konfrontativně. Děkuji, pane Líze. Děkuji a dostáváme se ke spontánně přihlášeným řečníkům. Uh, přihlásili se tři a nejprve to bude uh, paní poslankyně Novák. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Indiáni říkají, že země je naše matka a proto s, nimi, s ní musíme nakládat velmi pečlivě. Pokud tak nebudeme činit, tak se nám to vymstí, což konec konců zažíváme denodenně. Je to eh, na snadě, vymřelo již mnoho druhů živočichů a rostlin musíme jednat hned. Zároveň je to tak, že ta opatření, která přijímáme, musí být realistická, tak aby lidé nebyli eh, znepokojeni. Každý druh živočišný i rostlinný má svůj význam. Byť je to někdy tak, že zapomínáme jako příkladu na včely, tak jsou velmi důležitými faktory při opilování. Evropská komise má celou řadu velmi důležitých úkolů, musí chránit ohrožené druhy rostlin a živočichů, ale zároveň musí dostat i potřebám člověka, protože zemědělci nemohou za všechno. Spolu zodpovědní jsou za to i spotřebitelé. Děkuji, děkuji paní kolegyně Novák a nyní pan kolega Heisel, prosím. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, ano, náš život na této planetě je ohrožený, hrozba spočívá nejen v klimatických změnách, ale také v upadající biologické rozmanitosti. O tomto eh, o této hrozbě svědčí nejen hořící pralesy v Amazonii nebo nyní v Austrálii nebo na Sibiři, ale také obrovský ubytek včel a dalšího hmyzu, se kterým se naše generace normálně setkávala, když šla na vycházku do přírody. Planetu máme jen jednu. Musíme začít jednat hned, rozumně, musíme přestat s odlesňováním, musíme přestat uh, používat nebezpečné pesticidy, rikotoinidy a musíme eh, rozšiřovat chráněná území. Proto jsem rád, že zítra přijmeme toto usnesení, musíme vyzvat členské státy k většímu úsilí a zároveň na to musíme vyčlenit dostatečné prostředky, tak aby tyto závazky byly právně závazné. Na to musíme tedy vyčlenit dostatek finančních prostředků z rozpočtu i z jiných horizontálních programů Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji, pane Hajšle, a nyní tedy pan kolega Ferreira pane předsedající. Pokusy o eh, zastavení eh, ztráty biodiverzity do roku 2020 eh, nevyšly. Zmizí čím dál tím více druhů a obrovské počty druhů jsou ohroženy. Je to kvůli tlaku lidí na divočinu Musíme přejít s realističnějšími cíly. A, to, co při naší stávající víceletý finanční rámec, zdaleka nestačí. Dochází ke komoditizaci eh, přírody a jejich zdrojů, což eh, zhoršilo problém. Ničení eh, stanovišť, eh, klimatické změny, invazivní cizí druhy přispívají ke ztrátě biodiverzity. A tohle všechno je dáno dominantním ekonomickým modelem, který se uplatňuje a politikou, která jej podporuje. Musíme řešit tyhle příčiny. To je nejlepší způsob, jak řešit evropskou divočinu. Děkuji vám a tímto jsme ukončili každý eye. A nyní eh, závěrem rozpravy vystoupí ještě jednou pan komisař Sinkevičius. Děkuji vám eh, za vaše příspěvky a podporu ambiciozní politice biodiverzity v Evropské unii i na globální úrovni. Mohu eh, než, nemohu než souhlasit s panem Lenou, když říkal, že mám jenom jednu planetu a žádnou planetu B. Máme obrovskou odpovědnost za provedení eh, transformační změny, eh, díky které eh, se příroda začne obnovovat do roku 2030 ve prospěch eh, všech. Eh, ano, musíme být ambiciozní, jasně vysvětlovat občanům a zúčastněným, proč máme eh, měnit své vzorce spotřeby i výroby, zdůrazňovat přínosy k blahobytu, zdraví a ekonomice, právě přínosy té spravedlivé transformace. Určitě jsem bedlivě vyslechnul vaše výzvy po právě závazných cílích vaše připomínky k pesticidům, udržitelnému zemědělství nebo geneticky modifikovaným organismům. My se bavíme pořád o strategii v oblasti biodiverzity, ale akční cíle musí být průřezem všech sektorů, včetně zemědělství a mm, rybolovu. Tohle všechno by mělo samozřejmě být dobře podložené. Jsem velice eh, rád eh, za to, eh, co říká pan Kokalis, paní O'Sullivan, pan Melovo i paní Kaleskin za důležitou roli, o důležité roli oceánu. Je to opravdu podstatné. I jako komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov jsem velice citlivý